Pánové, já si myslím, že už můžeme začít. Bod, který teď projednáváme, je bod číslo 6, zlepšování sítě hospodářského řízení a stability Unie, zejména v eurozóně. A zpravodajkou je paní Diogo Fejo, je pan, pardon, Diogo Fejo, který k nám k tomu předložil pracovní dokument. A pan Fejo tedy nyní má slovo, aby nám prezentoval, co v tomto pracovním dokumentu je. Já vám děkuji, paní předsedkyně. V rámci této první výměny názorů A s ohledem na zprávu, která se týká ekonomického řízení a finanční stability v Evropské unii a v eurozóně potažmo velmi potřebujeme, bych chtěl nejprve připomenout několik skutečností. V první řadě je to vznik této zprávy související s mezinárodní hospodářskou krizí, která má samozřejmě dopady na Evropu a která by nás mohla dovést k závěru, že reakce Evropské unie a reakce eurozóny, přestože byla pomalá a nebyla ve všech svých aspektech úplně účinná, byla relevantní a já si myslím, že krizi bychom měli považovat také za příležitost. Příležitost eh, důkladně zrevidovat eh, veškeré postupy, které máme k dispozici pro řešení takových eh, krizí, takže díky tomu bychom mohli postoupit dále. A komise v průběhu měsíce května předložila sdělení, které se týká této věci. A víme, že také v radě vznikla pracovní skupina pod vedením prezidenta Van Rompeje a je evidentní, že parlament by měl přijmout eh, jasné stanovisko k průběhu těchto prací. A přes veškeré rozdíly v názorech a přes rozdíly ve eh, vizích, které existují mezi členskými státy, je potřeba odpovědět na celou řadu otázek související s tím, kdo v rámci institucí by měl mít na starosti takovou reakci na krizi a jestli by to řešení mělo být spíše mezivládní nebo spíše federalistické. A já si myslím, že je možné tyto rozdíly vyřešit. A víme, že ty rozdíly se projevují také na půdě eh, Evropského parlamentu. A přesto všechno si myslím, že bychom měli být schopni přijmout jasné stanovisko ke všem těmto otázkám. Jaké jsou tedy výzvy, před kterými stojíme? Včera eh, jsme na našem zasedání vedli dialog eh, s prezidentem ECB Trišetem a někteří z poslanců, kteří vystoupili, hovořili o tom, že vlastně nevíme, co přesně představuje ten výraz eh, economic government, governance, ekonomické řízení. A já vám mohu přislíbit, že můj pracovní dokument nebude nějaká teoretická analýza, ale bude to přehled konkrétních opatření, ať už krátkodobých nebo střednědobých, ale i dlouhodobých, které eh, jsou možné a ze kterých bychom měli vybrat. Z těch krátkodobých opatření bych mohl citovat. Především to, že se musíme pohybovat v rámci prostoru vymezeného eh, legislativou, tedy Lisabonskou smlouvou, ale i sekundární legislativou, která platí v této oblasti. A abych ještě konkretizoval více eh, výzvy, kterým čelíme, tak si musíme uvědomit, že ekonomické řízení by se měla opírat v první řadě o eurozónu, ale samozřejmě tady i ta možnost, že by se opírala o celou Evropskou unii 27 členských států. Samozřejmě, ale tady se projeví specifické aspekty, které budou platit zejména pro eurozónu. Další výzvy jsou na úrovni institucionální, která bude ta klíčová instituce zodpovídající za tyto otázky. Já si myslím, že by to měla být komise. A nemyslím si, že bychom eh, v brzké době měli provádět nějaké institucionální inovace. Nebo vytvářet eh, nové instituce. Podle mě je mnohem důležitější abychom zdůraznili rychlost, eh, kterou bychom měli, se kterou bychom měli přijímat eh, nezbytná opatření. A teď hovořím například o pobítkových eh, opatřeních, které by měly řešit naše zadlužení a výši veřejných deficitů. Na úroveň zadlužení bychom v žádném případě neměli zapomínat. Vždycky se v rámci deficitu hovořilo o kritériích, které jsou v paktu stability. Ale eh, celá ta otázka veřejného zadlužení byla až do nedávné doby ignorována. A bude potřeba, abychom se vrátili k diskusi o roli zadlužení ve členských státech potažmo v celé Evropské unii. Další výzva, eh, se kterou se potíkáme, je, jsou strukturální reformy. Hovoří se vždycky o větší konkurenceschopnosti, ale víme, eh, že pakt růstu a stability dával větší důraz na stabilitu, ale málo na hospodářský růst a konkurenceschopnost, takže bychom měli zkoumat, která opatření by mohla naši konkurenceschopnost eh, zlepšit. A to znamená, že se musíme podívat na strukturální reformy které by mohly nastartovat hospodářský růst. Mohl bych uvést příklady některých členských států, mohl bych uvést příklad Portugalska, což je země, které, kterou znám nejlépe. Eh, tam teď byla zavedena ze strany vlády úsporná opatření, která mají velmi jasný cíl byly seškrtány některé sociální dávky, došlo ke zvýšení daní. A my bychom se měli zamyslet i nad tím, jaké hranice mají taková opatření. A zaměřit se především na to, jak to nejvíce podpořit hospodářský růst. Ekonomické řízení také by mělo vést k větší transparentnosti řízení ekonomických záležitostí a proto si myslím, že Evropský parlament by měl mít posílenou roli v této oblasti. Ve vztahu k národním parlamentům by Evropský parlament měl hrát svou eh, roli Eh, orgánu, který zlepšuje transparentnost a zveřejňování informací. Někdy jsou problémy s tím, abychom získali přístup eh, k eh, informacím a možná, že naše role by měla spočívat v tom, že budeme vždy co požadovat co největší otevřenost. Otázka statistik je samozřejmě něco, na co rozhodně nemůžeme zapomenout v kontextu takovéto zprávy. A na závěr eh, chci říci, že si samozřejmě velmi rád vyslechnu názory eh, ostatních poslanců na tomto výboru. Já už jsem měl příležitost hovořit se stínovými zpravodaji. Myslím, že do značné míry se shodujeme v našem postoji a myslím si, že je možné, že Evropský parlament by mohl schválit konsistentní, jasné stanovisko k ekonomickému řízení v Evropské unii. Myslím, že je možné k takovému stanovisku se dopracovat a z tohoto důvodu bych nyní eh, si rád vyslechl poznámky svých kolegů byl bych rád, kdyby nám řekli, jestli si myslí, že nám tato krize nabízí příležitost, jestli bychom této příležitosti měli využít a jakým způsobem a jak by to mělo projevit na práci Evropského parlamentu. Děkuji. A nejprve stínoví zpravodajové a potom ti, kteří se přihlásili a Eliza jako první. Thank you very much. Děkuji. Já bych eh, chtěla poblahopřát panu Fejovi, protože si myslím, že v rámci této první výměny názorů se mu již podařilo vytvořit jakýsi návrh zprávy a popsat její hlavní rysy. Je evidentní, že časový prostor mezi touto diskusí a předložením první, eh, prvního návrhu zprávy je velmi krátký. ale já si myslím, že během velmi krátké doby bychom měli zvládnout dospět ke kvalitní zprávě, protože proto máme dobrý základ v této podobě. A podle mě je to nesmírně důležité. Ten okamžik nemohl být vhodnější proto, abychom se my jako Evropský parlament rozhodli podílet se na vytváření stabilnějšího rámce pro ekonomickou politiku v Evropské unii a umožnili lepší koordinaci těchto hospodářských politik. A tak, aby postupně vzniklo něco, co, čemu bychom mohli říkat eh, ekonomické řízení. A podle mě by role Evropského parlamentu v tom mohla být eh, klíčová. Vidíme, že členské státy a ostatní evropské instituce k tomu již zaujímají své stanovisko a já si myslím, že naše zpráva by měla vést k vytvoření koncensu. Za druhé eh, je to ochota k otevřenosti a ke vstřícnosti. Potřeba si uvědomit, že parlament již předložil několik stanovisek a zpráv, které s tím souvisejí. Eh, samozřejmě, že pocházíme z různých politických skupin, ale myslím, že přesto všechno se asi shodneme na tom, že parlament by měl mít co nejjasnější a nejkonzistentnější stanovisko, které by nám mělo umožnit eh, dále vytvářet konsensus eh, ve vztahu s našimi partnery. A dnes je to důležitější než kdy jindy. I tak jsem ale toho názoru, že tato zpráva by měla obsahovat celou řadu bodů, které zajímají eh, mnohé z nás, jako jsou určitá preventivní opatření, rovnováha mezi zadlužením a deficitem, vyvážení tedy těchto dvou elementů. A dále si myslím, že mnozí z nás by chtěli určitě tady zmínit další věci, které možná nejsou eh, v první řadě důležitosti, ale které jsou také velmi důležité. Jsou to prorůstová opatření, jaké jsou eh, hranice reformních opatření, protože je hezké hovořit o strukturálních reformách, ale nikdo v podstatě konkrétně neřekne, co tím eh, je, je míněno. Dále bychom určitě měli hovořit o transparentnosti, o spolehlivosti statistických údajů. A měli bychom mít jakýsi výčet veškerých opatřeních, eh, které by měly být eh, zváženy. Asi nemá cenu zacházet do velkých podrobností. Já to můžu eh, udělat bilaterálně v rozhovoru s panem zpravodajem. Ale chtěl bych ještě přivítat ducha spolupráce eh, při přípravě tohoto dokumentu. Nicméně možná, že ta organizace nebo struktura témat, která jsou tady změněna, by měla být eh, lepší, aby to bylo přehlednější. Eh, první a druhá část je možná příliš dlouhá. Ta doporučení jsou příliš stručná. Bylo by dobré mít eh, přehradnější část, která popisuje současně, současnou legislativu. A myslím, že bychom v té eh, druhé části měli být přesnější a explicitnější o tom, že je potřeba dostat pod kontrolu makroekonomické ukazatele. Doufám, že se to samozřejmě podaří. A to všechno je potřeba skombinovat s ukazateli reálné ekonomiky, sledovat jejich vývoj. Je to zaměstnanost, hospodářský růst a potom je tady ještě jedna důležitá dimenze, což je sledovat vývoj eh, jednotlivých podčástí, podčástí Evropské unie. Protože v případě deficitu a zadlužení je potřeba také hovořit o tom, že existuje napětí mezi některými částmi Evropské unie a tomu nebyla věnována dostatečná pozornost. Protože se více sledovaly eh, ukazatele krátkodobější, jako je růst a podobně. A já si myslím, že je potřeba popsat mechanismus, eh, který vytváří takové napětí a postarat se o to, aby se to projevilo v našem rozhodování a aby se to dostalo také do práce jednak té pracovní skupiny rady, a je potřeba se postarat o to, aby stanovisko vyjádřené parlamentem bylo co nejkonzistentnější, aby nedašlo ke směšování informací, protože to by bylo kontraproduktivní. Takže je potřeba definovat cíle, které chceme dosáhnout a také jasně říci, jaké sankce nebo další kontrolní mechanismy považujeme za akceptovatelné. A na závěr bych chtěla dodat, že tato zpráva je nesmírně důležitá a měla by přispět k vytváření eh, konsensu mezi politickými skupinami. A jsem velmi ráda, že jsem se mohla účastnit přípravy tohoto dokumentu. Uh, thank you, Ramon. Děkuji, Ramon. Uh, Madam Chair, Voy a utilizar el español hoy porque es la lengua con la cual... Děkuji, paní předsedkyně, dnes budu hovořit španělsky. Protože eh, s panem Diego Fajo jsem hovořil také španělsky a já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu a musím říci, že s převážnou částí této zprávy souhlasím. Eh, budu o tom problému hovořit tak, aby naše skupina to mohla eh, z velké části podpořit. Číslo pět, tady se hovoří o rozpočtových a finančních nástrojích Evropské unie a chybí tady odkaz na jedno jediné jednotné rozpočtové místo v Evropské unii, společné rozpočtové prostředky, kterými se budeme muset zabývat není možné, abychom tento nástroj vůbec nezmínili. Je to nástroj, který by mohl přispět k větší efektivitě politiky jednotné měny. A ekonomické řízení by tím eh, nabylo reality, nebylo by už to pouze slova, od slov bychom přešli k činům. Evropská unie se dosud chovala tak, že krizi vnímala jako příležitost. To znamená, že teď by vlastně měla dělat kvantové skoky. Um, ale nejsem si tak úplně jistý, když uh, pomyslím na trialog, na ten balíček, který se týká dohledu v oblasti financí. A otázka je, jestli Evropský parlament tady bude zaujímat nějaké stanovisko, nebo jaké stanovisko, jestli to bude pouze koordinace dohledu národních států a nebo jestli to bude nějaký centrální dohled. A já bych chtěl, aby Evropský parlament tady měl centrální důležitou úlohu a tady už existuje jiný názor, jiné stanovisko, které říká, že potřebujeme silný evropský dohled nad trhy v Evropě, protože ono je to všechno velmi silně propojené. A když pomyslím na návrhy Rady a Komise, tak mohu pouze říci, že před deseti lety Evropský parlament už něco takového navrhoval pro evropské hospodářství, tak aby finanční krize v této intenzitě, jako je ta současná, vůbec nevznikaly. Pokud ale budeme zdrženliví a vůbec to tam neuvedeme, a já tady vlastně hovořím o, také o jednotné daňové politice. Například pokud jde o veřejné výdaje. To jsou věci, které by měly být řečeny tak, aby, uh, řešeny tak, abychom nemuseli potom dělat pořád samé záchranné kroky. Děkuji. Thanks. Um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 Um, států mimo eurozónu, nejenom v eurozóně. Je třeba samozřejmě rozlišovat, protože někteří z nás mají měny jiné než měnu v eurozóně. A také mě těší, co říkáte o respektování národních parlamentů a zásady subsidiarity, protože to si myslím je rovněž důležité. Opravdu vítáme mnoho kroků na posílení paktu růstu a stability. Jsem také ráda, že eh, se snažíte zůstat v rámci stávající smlouvy protože určitě v mnoha členských státech eh, vznikly obavy, že se začalo trošku mluvit o nové smlouvě. Bylo velice těžké prosadit tu minulou a myslím si, že jsou i velké obavy mezi občany, kdyby se začalo mluvit o nové smlouvě leda, že by to bylo naprosto nezbytné. Proto si myslím, že se musíme zabývat tím, jaké nástroje nám poskytuje současný růst, eh, pakt růstu a stability. A konkrétně myslím na penále, která se dala uvalit na členské státy daleko dříve a pak bychom se nebyli museli dostat až do takových dluhů, ale nestalo se to. Musíme hovořit o pobítkách a opaku, když mluvíme o růstu eh, stability, o pakty stability růstu, také musíme být citliví, když mluvíme a eh, v sankcích, protože když začnete vztahovat finanční prostředky, fondy ze zemí, které už jsou ve velice obtížných finančních eh, podmínkách, pak stahování fondů nebo, nebo odstraňování hlasovacích práv, pak by to mohlo velice rychle přejít i do sociální sociální krize a musíme si na tohle dávat dobrý pozor. Čili musíme se podívat na to, jaké už tady existují pravomoci a zda, ano, ne, a zda by se neměly eh, v, budoucnosti použít dříve, eh, jakožto odrazující ehm, stimuly. Měli jsme také schůzku ve Štrasburku eh, s některými experty a ti právě hovořili o otázce hospodářského řízení. Bohužel tam nebylo více členů přítomno. Myslím si, že je to škoda, protože to byla velice užitečná schůzka, kterou připravil sekretariát. A jeden ze svědků, z expertů, naznačil, že by tady měla by být větší nezávislost dohledu na úrovni členských států. Například ve, spojeným, ve Spojeném království, které dnes právě vyhlašuje nový rozpočet, přičemž nová koaliční vláda eh, vzala vzala na sebe zodpovědnost za dlouhodobé prognozování a za zajištění stability rozpočtu. Čili až se rozhodnou, ale na výdajích, pak někdo jiný eh, se bude zabývat eh, dohledem a tím, jaký to má dopad na hospodářský růst. To si myslím, že je model, který docela se dobře osvědčil i v jiných členských státech a o tom také hovořili na panelu minulý týden odborníci. Také vítáme eh, to 60% procentní dluhové kritérium. Jinými slovy, musíme se podívat na celkovou úroveň dluhu a je velice dobré, že tady zmiňujete i podrozvahové závazky, protože právě to zcela jasně eh, bylo eh, velkým problémem pro řadu členských států. A zase mluvíme tady o spolehlivosti statistických údajů. Potřebujeme spolehlivé statistické údaje. Tady asi opakujeme to, co už se udělalo i jinde a nemá smysl samozřejmě posilovat systém, pokud se nemůžeme eh, spoléhat na čísla, která nám mají umožnit ověřit, zda věci fungují. A ještě chci zopakovat eh, slovo varování. Je to velice důležité i v mém členském státě dnes, protože dnes právě eh, se hovoří o rozpočtu a národní rozpočet je skutečně uhelným kamenem svrchovanosti členského státu. Myslím si, že kdybychom překročili tuto čáru, pak by to způsobilo velké významné problémy, zejména pro nás, kdo nejsme v eurozóně. Děkuji. Svana, eh, anebo Filip. Prosím, chcete? Takže několik poznámek. Nejprve bych se chtěl vyjádřit k otázce vzájemného dohledu. Je tady velké zaměření na e, stranu výdajů. To je správné, ale musí to být vyvážené také dohledem a spoluprací na straně příjmů. To jsou daně. Jde o dvě věci. Za prvé, nelze dosáhnout udržitelnosti rozpočtu pouhými škrty. To nebude fungovat. A ti, kdo to nejvíce chtějí dělat, sami vědí, že to má svá omezení, takže musíme se zabývat i příjmovou stranou. A víme, že bez spolupráce není vůbec možné eh, mít eh, pod kontrolou daně, 3 miliardy daň eh, ročně, jestliže chcete opravdu vážně dostat část těchto peněz, které unikají, myslím tím tedy ty peníze, které unikají přes daňové úniky. A pokud nebude existovat daňová spolupráce, pak jediný zdroj, eh, který můžeme použít, je daň z příjmu os- fyzických osob. A my víme, že tohle už zabíhá hodně daleko, protože my daleko Eh, více v Evropě zdaňujeme příjmy eh, mzdy, než je tomu jinde. A proto musíme hledat i jiné prostředky. Musíme také se snažit, aby spolupráce tady dobře fungovala. A zatím tomu tak není. Myslím tím optimalizaci různých daňových režimů. I za tímto účelem potřebujeme spolupráci a potřebujeme také určitou úroveň konvergence, na, na, jako je DPH. Má to své meze, ovšem, co tady členské státy mohou dělat. Nemůže jedno řešení vyhovovat všem. Myslíme si, že tento aspekt zprávy by měl být významně posílen. To je první věc. Za druhé, pak je tady otázka, to, co je na komunitární a mezivládní straně. Měli bychom zdůrazňovat, přejeme-li si tady úspěch, pak musíme opravdu tady používat metod komunitér. Jinak prostě to bude, já hájím tvoje zájmy a ty hájíš moje zájmy. A jako když se dohodli francouzi a Němci. Tady se mi jinak velice líbí, co říkáte eh, ohledně demokratického aspektu, to znamená zapojení parlamentu. A tady je třeba zajistit správnou rovnováhu mezi zapojením národních parlamentů, protože když se jedná o výdaje i o daňové příjmy, pak tato diskuse se musí zejména odehrávat v národních parlamentech, ale zase pokud eh, jednáme v duchu metod komunitér, pak zase eh, parlamenty mají také definovat hlavní směry. Zase to neznamená, že jedno řešení bude vyhovat všem, ale musíme se držet v takových hranicích, které zajistí, čemu říká Triše, smysl pro společný osud. Mělo by se to týkat celé 27. Evropské unie. To si myslím jsou věci, které by se měly ve zprávě zlepšit. Souhlasím s mnoha předřečníky, že tady máme dobrou bázi, na níž můžeme dále pracovat. Děkuji. Tím se dostáváme ke konci eh, vystoupení stínových eh, stínových eh, zpravodajů. Teď se hlásí další. Pane Klot, vy jste ještě stínový zpravodaj, tak bude lepší, když budete hovořit jako první, pak Sven. A já také k tomu chci něco říci. Pan Klut. Ja, danke schön. ja, ich will... Děkuji. Já nechci opakovat vše, co tady už zaznělo, ale zaměřím se na dvě nebo na tři věci. Jednak, a to bych chtěl zdůraznit, že dohled je samozřejmě smysluplný, ale Není to všechno. A druhá věc, to je ta, ten způsob od, od, dohledu, o kterým diskutujeme, to musí souviset se sankcemi, ale to zachází už do suverénních práv jednotlivých členských států a naše skupina k tomu má takové stanovisko, že další přesun suverenity eh, na úrovni EU musí být spojena s odstraňováním deficitů demokracie na úrovni EU. A za třetí bych chtěl upozornit na jednu věc, která tady vůbec eh, není uváděna. V německém tisku se neustále už delší dobu upozorňuje na to, že pokud jde o kritéria stability, tak je ta diskuze poněkud jednostraná. To znamená, že eh, deficity a přebytky v rozvaze hrají důležitou roli v otázce stabilitě, stability a to se tady podle mého názoru objevuje příliš málo. Eh, Vedoucí oddělení pro globalizaci a pro strategie vývoje nedávno na to upozornil v nějakém svém vystoupení, to, že síla eura pro slabší země eurozóny má ten důsledek, že dovoz je poměrně výhodný a vývoz je nevýhodný a z jeho pohledu to má ten důsledek, že ekonomiky slabších členských zemí jsou strukturálně znevýhodněny oproti uh, tomuto znevýhodnění v té hospodářské soutěži se téměř nemohou bránit. Takže to je otázka obchodní bilance, ehm, zamyslet se nad těmi nerovnováhami tam nebo nerovnostmi a jakým způsobem je možné to vyvážit. Děkuji. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ik wil graag collega Feio danken voor zijn eh, introductie. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu na důležité téma a celkově musím říci, že v zásadě souhlasím s vašimi vizemi a to také odpovídá usnesení, které jsme přijali minulý týden ve Štrasburku velkou většinou na téma ekonomické řízení. Je ovšem důležité, aby tato zpráva tuto věc ještě dále rozpracovala. Zásady, které jsme vypracovali eh, pro těch 27 členských států, tak ta metoda společenství, mm, tady by vlastně měly mít důležitou roli preventivní opatření a automatické sankce. To už jsme zmiňovali. Prezident Evropské centrální banku, banky, pan Triše, o tom včera také hovořil velice zajímavě. A já bych to tady ráda zdůraznila v té zprávě. Říkáte právem, že potřebujeme větší konkurenceschopnost, větší růst a to znamená, že naš, naše malé a střední podniky nebo střední stav musíme posílit. Je to takový motor celého hospodářství. Ale musíme být také opatrní. Pokud jde o sociální složku, tak nesmíme být příliš defenzivní. Je důležité, abychom stejně jako u strategie 2020, měli na mysli i sociální aspekty. Potřebujeme aktivní politiku zaměstnanosti a sociální systémy musí mít příslušné pobídky, tak, aby lidé aktivně hledali pracovní místa a aby přijímali nabízená pracovní místa, protože hm, chudoba, je často taková, nebo za chudobu se považuje, když lidé nemají pracovní místo, nebo souvisí to s tím. A proto je potřeba, aby lidé byli aktivní a aby hledali pracovní místa, aby je přijímali. Důležité je, aby nejenom u paktu růstu a stability byla dosažena určitá ekonomická politika, ale je důležité, abychom tady měli opravdu sáhlé ekonomické linie. A tady to musí být patrné v té zprávě. A také pokud jde o ty task force, ty by k tomu měly být také zavazovány. A to samozřejmě souvisí i také se strategií 2020. Pouze takto Evropa opět nalezne cestu k růstu a k pracovním místům. A to je velice důležité. Pane Karenci, vy jste se vrátil právě včas. Děkuji mnohokrát. Já se omlouvám, že mě uniklo, co jste právě říkal. Uh, já bych chtěl poděkovat eh, panu Fejovi, zpravodajovi. Myslím si, že to je velmi dobrá zpráva. Chci zdůraznit jenom jednu věc, kterou řekl velice dobře včera pan Triše. Poukázal na stávající paradox. Řekl byt jinými slovy, že jistými, v jisté míře potřebujeme federalistické řešení bez federalistických prvků. Uh, a myslím si, že co se hospodářského řízení týče, k tomu se to vztahuje také. Ale důležité je také si uvědomit, že samozřejmě, že to nemusí být řešení, které bude padnout přesně všem. Když se rozhledneme po Evropě, pak teď se mluví o úspornosti. Všichni chtějí škrtat, všechny vlády chtějí snižovat eh, schodky což eh, na první pohled se jeví jako věc vysoce dobrá. Ale musíme také zvážit, že možná pro některé členské státy je to naprosto nezbytný předpoklad. Například moje země nastoupila tuto cestu před rokem a půl, eh, Řecko, Španělsko, Portugalsko. Tady je to všechno velice dobře odůvodněné, ale pan Fajo zde také zmínil, že musíme myslet i na růst. Když budou všichni jenom snižovat výdaje, tak vlastně tím zničíme na kontinentální úrovni poptávku. Proto eh, při snižování musíme uvažovat i o růstu, protože ten může vytvořit pracovní příležitosti. Jsem tedy přesvědčen, že Evropská unie potřebuje ústředního koordinátora, protože na národní úrovni bude každá země uvažovat jenom o svých vlastních vnitřních záležitostech a nezamyslí se nad tím celkem vždycky. Nemyslím si, že se to týká jenom eh, zemí, které používají euro, protože všichni jsme velice úzce propojeni. Podívejte se, co se stalo s dluhem Řecka a jak to mělo dopad na všechny, i v eurozóně, i mimo eurozónu. Takže když se rozhlédneme a podíváme se na eh, současné nástroje, které máme k dispozici, máme tedy komisi a já souhlasím s panem Fejo, že právě komise by měla vystupovat v úloze ústředního koordinátora pro všechny členské státy, nejenom členské státy eurozóny. Rád bych znovu zdůraznil, že si nemyslím, že můžeme najít řešení, které přesně sedne všem a riskujeme, že e, budou všichni, někteří budou utrácet příliš mnoho a jiní zase příliš málo, byť by si mohli dovolit víc. Gottfried Blum. Ano, já jsem velice pečlivě naslouchal řečníkům a jsem velice rád, že hovoříme také o růstu, že se nám to zase vrací do slovní zásoby, protože zdá se, že na to mnozí dlouho zapomínali. A jedině, jak se můžeme vyhrabat z té současné situace, je, že zajistíme růst. A chtěl bych k tomu učinit několik poznámek ohledně růstu. Existují pouze dva druhy lidí jsou ti, kteří vytvářejí bohatství a pak ti, kteří ho utrácejí. Evropa má příliš mnoho lidí, kteří jsou činní ve veřejném sektoru nebo pseudo veřejném sektoru. Nemohu hovořit za jiné země, ale vím, že u nás máme různé podivné eh, charity a různé eh, iniciativy, které jsou financované z veřejných zdrojů, potom takzvané zase podvodné vlastně zelené mm, mm, pracovní příležitosti. A to všechno vlastně odsává peníze ze sektoru, který vytváří bohatství vlastnictví a regulace potom dusí růst. Čili eh, vlastně největší růst je tam, kde jsou nejnižší daně, nejméně regulací a nejmenší veřejný sektor. Můžeme říci, že prakticky všechno, co tento parlament a komise nemají rádi, tak tedy my jsme v současné době součástí problému, nikoli v řešení, byť se to nelíbí. Další je pan Pavonš. Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel jsem nemohla poslouchat pana zpravodaje, protože jsem dorazila trochu později a já chápu tady, nebo pochopila jsem, že je tady nějaký dokument, který byl rozdán, ale asi ne všem. A to eh, také není jedna věc, která se dne všem a není to rovné zacházení. Nejsou to rovné podmínky. Eh, tato zpráva je velice důležitá a je to součást celého procesu různých rozhodnutí a kolega Wortmann Kuhl má pravdu, když říká, že to usnesení, které jsme přijali minulý týden ve Štrasburku, jsou takovým určitým rámcem pro tuto zprávu, pokud chceme, aby eh, závěry eh, výboru pro krizi měly nějaký dopad i v této oblasti. Eh, diskutuje se tady o tom, jakým způsobem ten výbor přispívá k té práci skupiny, které předsedá pan von Rompuy a já bych tady chtěla říct jednu připomínku k metodě. Myslím si, že tento dokument je eh, komise je eh, zajímavá, je to zajímavý dokument, ale směšují se tady různé problémy. Rámcový problém a problém obsahu té konkrétní politiky. A když se tady řeší ta politika, tak se to vlastně komplikuje celá ta diskuze. Pokud je vaše zprávu, tak já si myslím, že důležité je, aby Evropský parlament vyslal signál, eh, o eh, vlastně shrnutí těch prvních deseti let, nebo analýza těch prvních deseti let eh, bylo přijato. A může k tomu samozřejmě přispět i usnesení z minulého týdne. A to, co každý v této krizi, kterou dnes zažíváme, vidí. To jsou ty faktory, které už byly identifikovány dříve a které souvisí například eh, s rozdíly v konkurenceschopnosti a eh, s tím, že se vlastně postupně zhoršovaly ty rozdíly eh, a nesměřovalo se k souladu nebo k vyrovnávání té situace. A pakt stability není vhodným přizpůsobeným nástrojem. A je tedy důležité, nebo je užitečné na této diskuzi to, když tady řekneme, ano, je tady problém ve fungování eurozóny, pakt nefungoval, eh, takže měli bychom ho nějakým způsobem nahradit, tak eh, tím to nevyřešíme. Potřebujeme silný pakt, ale je to vlastně jaký, jakási, jakýsi základ pro té diskuze. Tedy musíme si nejprve odpovědět na otázku, jakým způsobem budeme překonávat rozdíly a ti, kteří jsou vývozci nebo ti, kteří jsou dovozci, a e, kteří jsou méně nebo více rozvinutí. Tedy musíme se zamyslet nad tím, jak by měli spolupracovat ve společném e, zájmu v rámci článku 99 e, smlouvy. A jak říká pan Lambert, musíme se zamyslet nad tím fiskálním rozměrem, který se zatím příliš nezmiňoval, pokud jde o institucionální aspekt. Ve zprávě KIS máme návrh, o kterém se diskutovalo v rámci úmluvy o, o ústavě. A já si myslím, že tady by bylo užitečné, abychom si promysleli to, že nikdo e, nemůže věřit opravdu tomu, že je tady nějaká hranice mezi tím, co se děje v rámci 16 a v rámci 27. Tady opravdu musí členské státy přijmout určitou zodpovědnost a to všechny členské státy, proč už to těch 10 nebo 13 let nefunguje? Je to proto, že ti, kdo psali Maastrichtskou smlouvu, museli řešit nějaký problém, ale nevyřešili ho. A pokud se eh, dále nepohneme, tak eh, ten problém nevyřešíme. Rozpočtové politiky jsou politiky členských států, zatímco měnová politika je zcela integrovanou politikou. A pokud eh, se snažíme překonat eh, ten rozdíl zodpovědností a jediné, co děláme, říkáme, že komise bude se starat o všechno a členské státy eh, budou dělat to a to, tak tím se nikam nepohneme. A proto jsem předložila svůj návrh a já doufám, že Evropský parlament eh, to tady dostatečně podpoří, je, že my jsme tady v takové situaci nebo v oblasti, kde je zodpovědnost členských států, ale zároveň všichni volají po koordinaci, ale koordinace nemůže zvládat pouze všemocná komise. To znamená, eh, tady jde o to, jak naložíme s eurem, jak naložíme se zahraniční politikou. Máme tady prezidenta Ecofinu, euroskupiny a tak dále. Tady eh, zkrátka je třeba to nějakým způsobem sloučit ty pravomoce a postoupit. A poslední poznámka k otázce toho, jak do toho zapojit národní parlamenty. E, tady v, se říká, že je potřeba do toho tyto věci zahrnout. Ale národní parlamenty by musely souhlasit s přesunem e, rozpočtové politiky. Ale to tak nebude fungovat Buď tady máte ten přístup kontracyklistický, anebo potom přesvědčíte národní parlamenty, aby eh, vlastně tady o tom nějakým způsobem rozhodovali. Ovšem, pokud eh, to nějakým způsobem nesledíme, tak to nebude možné. Takže a poslední připomínka k sankcím. Myslím si, že podle té současné smlouvy, když nějaký stát eh, má nějakou sankci, tak se potom nemůže účastnit hlasování. Ano, tak to ten mechanismus funguje a je tam určitá logika, ale ta myšlenka, že bychom odstranili hlasovací právo, a tady je potřeba, abyste mohli vstoupit do Evropské unie, tak musíte být v, eh, vlastně geograficky v Evropě, musíte být demokratickým státem a tak dále. Ale pokud chcete být eh, členem eurozóny, tak tam byly ještě nějaké další podmínky. A princip demokracie je podle mě nejdůležitější. Pokud bychom odstranili hlasovací právo v Evropě, tak si myslím, že by to byla opravdu ta nejhorší a nejkontraproduktivnější sankce, protože můžete chtít po nějakém členském státu, aby vstoupil eh, do eurozóny a byl konvergentní, tak mu potom nemůžete ovšem říci, aby eh, se už nevyjadřoval k té záležitosti. A dnes diskutujeme o euru a já vyzývám k tomu, abychom to tady rozšířili. Já jsem si jistá, že máme tady inteligentní řešení. Například nějaký členský stát chce zvýšit DPH eh, a když má někdo nějaký problém, tak musí eh, zvýšit nějaké daně. Ale to prostě k ničemu nevede. Takže měli bychom opravdu se snažit, abychom postupovali inteligentněji, abychom hledali inteligentnější řešení do budoucna. Uh, Děkuji ti, Pervanš. Asi nám zbyde ještě po hlasování trochu času, takže teď to můžeme trošku přetáhnout. Teď je na řadě Sofie. Děkuji. Já se pokusím být velmi stručná, abych nebrala ostatním eh, čas. Chtěla bych eh, říct podobnou věc jako Pervanche, eh, že není moc dobré, že ten dokument nemáme k dispozici. Bylo by dobře, kdybychom ho dostali předem, ale i tak se pokusím zareagovat na několik věcí, které tady v diskusi padly. Nejprve k obsahu. Myslím, že bychom neměli vytvářet nějaké falešné rozpory mezi potřebou fiskální eh, disciplíny a hospodářským růstem. Veřejné výdaje nejsou automaticky veřejnou investicí, to bychom si měli říci jasně. Neznamená to automaticky, že zvýšené veřejné výdaje povedou ke eh, vyššímu hospodářskému růstu a k zaměstnanosti. A co se týče hospodářského růstu, tady jsem ještě této diskusi neslyšela, možná, že jsem to přeslechla, nic o zvýšené produktivitě, o investicích do vědy a výzkumu, o flexibilnějším pracovním trhu, který by nechránil privilegia zaměstnanců s tím, že ostatní eh, se potom na ten pracovní trh vůbec nemůžou dostat. A dále jsem toho moc neslyšela o tom, že bychom měli dokončit například vnitřní trh se službami. Pořád se tady jenom mluví o utrácení veřejných prostředků, ale v podstatě to znamená, že se vyhýbáme obtížným rozhodnutím. A za druhé, co se týče metody, já jsem poslouchala to, co říkala paní Ford a mám k tomu kladný vztah. Musíme si uvědomit, že většina našich voličů už má plné zuby eh, přesouvat další pravomoce eh, do Bruselu. Ale současně bychom si mezi sebou měli upřímně říci, že systém, který máme teď, je v podstatě gentlemanská dohoda s tím, že k žádným intervencím nikdy nedojde a ten systém nefungoval a ani nebude fungovat v budoucnosti. Bez ohledu na to, kolikrát zopakujete, že musí se zavést sankce, tak víme, že členské státy to dělat nebudou. Protože by ty sankce zaváděly jeden druhému. A víme také, že ne se všemi bude zacházeno rovnoměrně a rovnoprávně. Angela Merkel řekla v Bundestagu, že pokud Řecko nesplní své závazky, tak bude muset opustit eurozónu. Ale nedovedu si představit, že by to Angela Merkel řekla o Francii, že by a Francie nesplnila své závazky, že by měla opustit eurozónu. Takže bychom to neměli ponechávat na členských státech, aby si vzájemně uvalovali sankce, protože to nikdy dělat nebudou. Podívejte se například na článek 7, to je jiná oblast, tam eh, jde o demokratické zásady a lidská práva což Evropské unii umožňuje přerušit členství eh, jedné zemi. A já se jdu představit celou řadu situací, kdy k tomu dojít mělo, ale nikdy to nenastane. Takže buďme upřímní a řekněme si, že by to měla mít na starosti Evropská komise, protože Evropská komise je zodpovědná vůči eh, voličům. A na závěr mi ještě dovolte, abych řekl, Musím říct, že tady je velký hluk. Paní předsedkyně upozorňuje všechny členy, že by stálo za to poslouchat, co říká jedna z našich kolegyň. Jde tady o to zkoumání národních rozpočtů před jejich schválením a jakým způsobem to zasahuje do svrchovanosti národních parlamentů. Ale ještě pořád jsem neslyšela v žádné diskusi nic o zodpovědnostech národních parlamentů. Jakou zodpovědnost na sebe vzaly národní parlamenty eh, vůči eurozóně? Zajímají se o národní zájmy, asi nemůžeme nic víc čekat od národních parlamentů, ale i to bychom měli vzít do úvahy. Pokud někdo chce pravomoci, tak společně s těmi pravomocemi musí mít také nějakou zodpovědnost a oni by tu zodpovědnost na sebe měli vzít a pokud nechtějí, tak by neměli mít ani pravomoci. A pak bych chtěla říct, že pokud chceme, aby Evropská unie měla silnou ekonomiku, tak si musíme uvědomit, že eh, to není jenom národní zájem vynásobený 27. Můžete si eh, možná někteří z vás myslet, že žijeme na nějakém ostrově izolování od světa, ale není tomu tak. A pokud budeme rozděleni, tak budeme slabí. Je na nás, abychom si uvědomili, jestli máme odvahu se skutečně sjednotit a být silný vůči zbytku světa a vysvětlit našim voličům, proč je to důležité. Děkuji, Sven. Už eh, je pozdě, já bych chtěl jenom zdůraznit jednu věc. Podle mě bychom v této debatě si měli uvědomit naléhavost situace. Měli bychom si dát pozor, abychom eh, neříkali stejné věci jako v té rozpravě o eurozóně. Teď jsme v jiné fázi krize a to by se mělo projevovat také v těch opatřeních, která podpoříme. Paní předsedkyně, je tady pořád velký hluk. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit potřebu neopakovat diskuse. Já s tím naprosto, eh, a souhlasím naprosto s tím, co říkala Sofie. Neměli bychom se vyhýbat diskusy o tom, že stav ekonomiky je velmi rozdílný v jednotlivých částech Evropské unie. Vzpomínám si na zprávu o eurozóně, kde se v podstatě vypustili veškeré praktické návrhy týkající se konkurenceschopnosti a vyrovnávání eh, nerovnovách. A to si teď nemůžeme dovolit. Nemůžeme si teď eh, dovolit říci, že tam nic takového nedáme a prostě jenom přidáme několik dalších kritérií do paktu stability a růstu, ale neuvedeme žádná praktická opatření, která by měla dosáhnout konvergence. Bez konvergence eurozóna Eh, selže. A v parlamentu bychom to řešili, měli řešit. Mělo by se to stát součástí naší ekonomické filozofie. A měli bychom sformulovat silné argumenty na podporu těchto praktických opatření. Já vím, že pro některé politické skupiny to je problém. Vím, že některé návrhy jsou příliš ideologicky neakceptovatelné pro některé, ale teď je na čase se zamyslet nad tím, jak překonat ty rozdíly mezi konkurenceschopností, které panují v jednotlivých částech Unie. A to je výzva pro pana poslance, aby se tady pokusil překlenout rozpory mezi politickými skupinami a e, e, zohlednil rozdíly mezi regiony v Evropě. Děkuji, já se omlouvám kolegům, že to trochu protahujeme, ale podle mě je to důležitá diskuse. Já bych si dovolila také k tomu říct několik věcí. Ten pracovní dokument, který připravil pan zpravodaj, byl pouze pracovní dokument a on zaslal pouze stínovým zpravodajům, možná protože tam je celá řada eh, bodů a myslím, že bychom z nich měli asi eh, spíše vybrat jenom některé. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co říkal pan Trišet Eh, včera. A sice, že bychom měli využít eh, veškerých možností, které nám dává smlouva, což znamená maximalizovat roli parlamentu podle článku 121.6 a možná také podle jiných článků. Velká důležitost, kterou přesuzujeme těmto záležitostem, podle mě už začíná přinášet ovoce. A musíme si také uvědomit, že Žádná koordinace nevyřeší problémy s rozpočtovou disciplínou, ale možná, že to by se nám eh, mohlo podařit vyřešit eh, lepší kontrolu ze strany Eurostatu. Určitá míra koordinace ale je nezbytná mezi členskými státy. Je, eh, je důležité si uvědomit, že ne všechna řešení mohou být stejná pro všechny státy, spíše je potřeba diferenciovat. A jak říkal pan Trišet, měli bychom eh, hledat nějaký způsob automatičnosti nebo poloautomatičnosti eh, sankcí. Tedy, že určité věci nastanou automaticky, eh, pokud nastane Eh, nějaká situace bez toho, aby muselo být přijímáno politické rozhodnutí. Například tady jsou požadavky ze směrnice o kapitálové přiměřenosti bank, kdy určité věci nastupují automaticky eh, v oblasti státního dluhu. A o to bychom se měli postarat o tyto automatické korekce. Co se týče poloautomatických korekcí, tam je obsažena určitá míra politického rozhodnutí, buď ze strany komise nebo rady. Možná, že komise v tom není tak eh, špatná jako rada, ale i tady k tomu v minulosti docházelo. A na závěr, samozřejmě, že sankce jsou problematické, ale musíme si uvědomit, že záchrana eh, postihne také v první řadě ty, kteří jsou na tom hůře eh, Samozřejmě, že bychom se měli pokusit udělat to bez změn smlouvy, protože upřímně řečeno nevím, jak vymyslet nějaký typ sankce, který by mohl mít dopad i na velkou zemi, jako je Francie. Možná, že Angela Merkel ví jak na to, ale e, e, určitě se s námi o to nepodělila. A na závěr chci dát ještě slovo panu zpravodajovi, jestli chce zareagovat na naši diskusi. Omlouvám se, že začínám pozdě s hlasováním, ale myslím, že na konci nám eh, zbylo trochu času, takže jsme ho teď využili. Obrigado. Senhora Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům Děkuji všem členům tohoto výboru, kteří dnes vystoupili. Udělal jsem si tady několik stránek poznámek. Víte, že už máme spoždění, takže se nebudu vyjadřovat ke všemu, co zde bylo řečeno. Ale dvě nebo tři věci bych přesto rád uvedl. Nejprve k metodě. Jak víte, tak máme velmi málo času a z tohoto důvodu už od samého začátku jsem rozhodl, že rozešlu dokumenty, na kterých jsem pracoval všem stinovým zpravodajům, tak, abych znal názor různých politických skupin na otázky, které jsem řešil. Takže udělal jsem to proto, abych byl co nejefektivnější. A tyto věci jsem tedy rozeslal stínovým zpravodajům během všech těch etap a je jasné, že během tohoto prvního eh, jednání výměny názorů někteří mají podrobnější informace o tom, jak probíhá má práce a někteří ty informace nemají. Tento dokument bude koncem týdne rozdán všem a během zasedání ve Štrasburku budeme mít všichni možnost o této věci promluvit. Tento dokument eh, chce navazovat na všechny ostatní dokumenty, které byly ke stejné věci předloženy v parlamentu na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku jsme tady už eh, přijali dokument o ekonomickém řízení a já nechci, aby to byl nějaký ideologický dokument k různým eh, záležitostem, ale chtěl bych eh, vlastně jednat v duchu článku 3 smlouvy, který za cíl Unie stanovuje vyvážený ekonomický růst, stabilitu cen, eh, sociální eh, tržní hospodářství, které bude velice konkurenceschopné a jehož cílem je eh, velká zaměstnanost a sociální pokrok. To jsou věci, na kterých bych chtěl pracovat a chtěl jsem ještě jednou potvrdit, že chceme tuto krizi vnímat jako příležitost a mým cílem je dosáhnout co největší míru konsenzu a proto se budu snažit jednat se všemi politickými skupinami, tak aby to bylo možné. A jsem o tom přesvědčen, že se to podaří a že se nám podaří za parlament mluvit velmi silně jednotným hlasem. To je můj cíl a v tuto chvíli vám všem děkuji za vaše příspěvky. <coughs> Děkuji, pane Fejo. Ještě časový harmonogram bych vám chtěla připomenout. Návrh zprávy bude představena 5. července. Termín pro pozměňovací návrhy je potom 17. Eh, září, zvážení pozměňovací návrhů 27. 4. října, hlasování na výboru a eh, schválení na plenárním zasedání by mělo proběhnout také v říjnu. Omlouvám se, že je to tak eh, namačkáno, ale my jsme vyzvali trošku provokativně komise, aby s tím přišla, takže teď budeme na to muset rychle reagovat a oni nás trošku tlačí časově. Chtěla bych ještě připomenout kolegům, že je otevřené zasedání koordinátorů se pracovní nebo s vyslancem pracovní skupiny Fan Rompuy a to bude 30. června a ještě dostanete k tomu více podrobností, pokud o tom má je zájem. Pokud vás zajímá, co se tam odehrává na té pracovní skupině Fan Rompuy, tak si to poznamenejte do vašich diářů. A bez dalšího prodlení přejdeme k hlasování. Můžete vložit vaše hlasovací karty do zařízení, uděláme zkoušku, abychom se ujistili, že nás tady není příliš nebo příliš málo. No, to by asi tak nevadilo. Vyzkoušíme si jedno hlasování, můžete prosím hlasovat. Hlasovali všichni. Fungují všem hlasovací karty pan Kara? Máte svoji starou kartu? Okay, well if we're if if if at any point we're close on. Pokud eh, to hlasování bude příliš těsné v nějakém okamžiku, tak eh, zohledníme i náhradníky. A teď tedy zpráva paní Ferreira o přeshraničním řízení krycí bankovnictví. Nejprve kompromis A. Ti, kteří jsou pro, zvedněte ruku. Proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 2 pro, proti, Zdrželi se přijato. Poznací návrh 60, kde pro? E, zamítnuto, takže původní text, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Ostavec 4 pro, proti, přijato. Kompromis B. Přijato. Teď se dostáváme k 67. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 72 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se přijato a 74 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato. Teď přejdeme až ke kompromisu D pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E pro, proti, přijato. O několik stránek dál kompromis F, bude pro, proti, drželi se přijato. Stránka 12, to je kompromis G. Kde pro, proti, drželi se přijato. Kompromis H, na stránce 14. Pro, proti, přijato. C- citace 1, pro, to, o tom se bude hlasovat en blok, takže všechny. Až včetně desítky. Kde pro? Proti? Drželi se. Přijato. Číslo jedenáct. Pro? Proti? Přijato. Jedenáct a nová, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato. A můžeme zbytek udělat unblock až do úvodních ustanovení. Nebo všechno až do kompromisu I. Unblock. Eh, Kde pro? Nemůžeme? Takže to uděláme jeden po druhém, já to nezvládám. Třináctka pro, proti, zdrželi se přijato. 13a pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení A pro, proti, přijato. Pozměňovací na číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh od pana zpravodaje k B pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodně ustanovení C pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis I, pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis je, pro, proti, zdrželi přijato, recital D8, pro, proti, přijato, E, pro, proti, zdrželi se přijato, ústní pozměňovací návrh od pana zpravodaje u E, kde pro, proti, přijato. Kompromis K, pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis L, pro, proti, přijali, přijato. FC, nový úvodní ustanovení pro, proti, přijato. FC, nové opět pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ověřit elektronicky. To je u odstavce 7, stanovisko výboru Jury FC, úvodní ustanovení. Můžete hlasovat elektronicky, prosím. Pan Karas už je také zapojen do systému. Moje to nefunguje. Okay, but I can't vote. Why can't I vote? Shall I close? the vote. Takže ukončíme hlasování. Takže přijato i bez mé pomoci. Eh, Uhodnil se G pro, proti, zdrželi se také se nejsem jistá, takže elektronicky prosím, můžete hlasovat. They voted on the test vote. I don't know how to vote, sorry. Ah. Yeah, it works. Right. Adolfo's having to vote for me. This is very interesting. The vote. Takže končím hlasování a je to schváleno teď kde, kde to máme, kde pak jsme. Takže eh, teď eh, přecházíme k úvodnímu ustanovení. H, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. H a nové pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 8, M, eh, pardon, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení I s ústním poznávací návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 18 ten odpadá. I, I A nové pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. I B nové, kdo je pro, ne, proti. Tohle budeme muset to IB nové musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Zdá se, že dneska máme většinu 23 na 21, čili kompromisní návrh N. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21, kdo je pro, proti proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text K, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh O, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď přecházíme k úvodnímu ustanovení L a e, máme jenom ten původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. KB s ústním pozměvacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NB, nové, ne, tohle odpadlo, protože jsme schválili B, kompromisní návrh P, pro, proti, zdrželi se, přijato. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 36, pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromisní návrh Q, pro, proti, zdrželi se schváleno kompromisní návrh R, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. PA nové s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme eh, hlasovat elektronicky o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Ještě tři mají hlasovat. Končím hlasování. A je to schváleno. Děkuji. A to velkou většinou. Blahopřejeme. Bod 8, tady budeme hlasovat. Eh, právě pana El Kadruji. Je to odměňování ředitelů společností kotovaných na burze a politika odměňování v odvětví finančních služeb. Jsou všichni připraveni. Pozměňovací návrh. 14. Kdo je pro? Jsou všichni to sledují. Kolegové, nemůžeme si tak tady povídat během hlasování. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Pro je proti? zdrželi se, zamítnuto, e, aspoň ti, kteří, to hla, kteří hlasovali 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno. Ale jestli chcete, ověříme to. 16 ověříme. Zahajuji hlasování. Ověřujeme pozměňovací návrh 16. 16. Tedy, Karla, váš vlastní pozměňovací návrh. Končím hlasování a je to schváleno. Kompromisní návrh A. Kdo je pro, kdo je proti? Aha. Dobře, tady eh, se, má, se říká, že nejprve máme hlasovat o zbytku textu, to je číslo, to je část jedna pro proti, zdrželi se schváleno. Teď hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď přecházíme pozměňovacímu návrhu 20. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis B. Je to zase dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Či druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. tam eh, nějak něco signalizuje EPP. Můžeme ověřit, prosím vás, druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schváleno, ale bude lépe to ověřit. Zahajuji hlasování. Eh, zakončím hlasování a je to přijato. 17. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Pro, proti? Zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti? Zdrželi se, schváleno. 27. Pro, proti? zdrželi se, zamítnuto, původní text, tedy kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis C, Tož eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tady, já to tady nemám pořádně označené na tom hlasovacím seznamu, ale teď kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijato. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Um, employment odstavec 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto employment odstavec 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 45, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Děláme 45, vrátíme se, ne, Můžeme ještě jednou udělat 45. Kdo je pro, kdo je proti? 45. Against. Proti zdrželi se zamítnuto. 44 je slučitelný s tím, vracíme se k němu. Kdo je pro 44? Pro, proč, proti zdrželi se zamítnuto. 44, ne protože jsme schválili 43, takže už nemusíme hlasovat o původním textu. Je to v pořádku? Chcete ještě ověřit 44? Ale klidně e, s kontrolem 44 zahají hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasováním. 26 proti 17 pro, takže jsem měla pravdu. 45 bylo zamítnuto, takže hlasujeme o 46. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 a 48. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Employment odstavec 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 je slučitelné, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Čili ověříme 51, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čili musíme to trošku synchronizovat, co já říkám, jak vyzvedáte ruce. Evidentně to bylo schválené. Přecházíme k 53 pro proti, zdrželi se, schváleno. 54, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 55 a 56, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo schválené, ale ověřujeme 55 a 56. Všichni hlasovali, končím hlasování a je to schváleno poměrem 28 k 19. Jdeme dál. Kompromisní návrh E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další strana. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další strana. 63, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64, ve dvou částech eh, dílčí hlasování. Druhá část i e, e, například více než 50%. Kdo je tedy nejprve pro první část pro, proti, zdrželi se schváleno a teď eh, budeme hlasovat. Eh, pokud jste tedy pro těch více než 50%, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, čili to bylo schváleno, kromě toho kousku ehm, například více než 50%. Jdeme dále, bude to 65, já už jsem byla někde dál, pozměňovací Určitě neod, jste si jistý, že neodpadá 65. Dobře, tak tedy hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 67, to jsem zase já, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno employment odstavec 7. Kdo je pro proti? Zdrželi se zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, též schváleno. Employment odstavec 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment odstavec 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment odstavec 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 9. Chcete ověřit 69? Dobře, ověříme 69. Musíte na to dávat opravdu pozor, jak hlasujete, jak zvedáte ruce. Protože máte hodně velký palec, takže to prošlo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 Prosím vás, soustřeďte se. Employment odstavec 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment odstavec 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Employment odstavec 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Employment odstavec 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se schváleno, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se schváleno, Kompromis H pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, to je matou, matoucí. Takže to radši zkontrolujeme. 81. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. 17 tudíž odpadá. Kompromisní návrh I pro, proti, zdrželi se schváleno. Employment, employment, co to tady dole máme? Employment 15 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 5 pro, proti Drželi se přijato. Teď citace. Ne, ještě 28. Já myslím, že to je to tež. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Citace 1 až 5, původní text, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5a, nové, pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh dva pro, proti, zdrželi se, schváleno. Citace 6a pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6b pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6c, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno, sedmička, osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Employment, eh, nový recital pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď zpravodaj má tady nový eh, recital minus a eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7, kdo je pro, proti, Jean-Paul, Jean-Paule. Zkusíme to znovu. Poznávací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno employment B, pro proti zdrželi se zamítnuto 8 pro proti zdrželi se zamítnuto pozměňovací návrh 9 ne, počkejte, employment recital C, C kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Poznací návrh 9. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Recital a nové, pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, úvodní ustanovení. Ne. Poznací návrh 10 a 11. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, třináct, Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Teď elektronicky budeme závěrečně hlasovat. Zahajuji hlasování. Ještě pořád hlasujeme. Máte nějaký problém? Končím hlasování. Schváleno 40. Eh, Já jsem jenom chtěl vysvětlit během 30 sekund eh, svoje hlasování. jste hlasovali proti eh, této zprávě a to proto, že u odstavce 18 došlo k, ke změně a je to v rozporu s tím, o čem jsme hlasovali minulý týden na plenárním zasedání ve Štrasburku a myslím si, že není dobře, aby každý týden eh, parlament měnil své stanovisko. To myslím, že trochu omezuje naši váhu nebo náš vliv v trilogu a proto jsme hlasovali proti této zprávě. That, that, that hopefully will not uh, make a great... Já doufám, že to náš trialog o kapitálové přiměřenosti neovlivní. A teď se teď dostáváme k bodu 9.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 celý eh, kompromisní text. Je to zpráva pana Bineva o ověřování euromincí. Takže prosím, elektronicky hlasujeme o unblock, o tom celkovém kompromisním textu můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Prostě pořád nabíhají hlasy, hlasování u konce a bylo to schváleno 43 hlasy a tím pádem budeme hlasovat protože to bylo schváleno, tak teď budeme elektronicky hlasovat o legislativním návrhu, takže prosím, kdo je. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce a celý návrh byl schválen. Jeden se zdržel. A já tedy gratuluji panu Binevovi, to by bylo skvělé, kdyby se nám to podařilo takhle rychle u všech návrhů. Teď jsme u bodu 10. Jsou to ústní otázky na příští štrasburské zasedání týkající se evropského mechanismu pro stabilizaci a tak dále. Půjdeme po odstavcích. Odstavec 1, kdo pro? Proti, drželi se. Přijato. Kompromis. No, první kompromis týkající se odstavce 2, kdo pro? Proti, drželi se Přijato. Odstavec 3. Pro, proti, drželi se. Přijato. 3A. Pro, proti, drželi se. Přijato. 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 4A pro, proti, zdrželi. Myslím, že to bylo přijato, ale asi to ověříme elektronicky, takže 4A, ještě jednou prosím hlasujte. Hlasovali všichni. Sylvie? Hlasování u konce. Přijato většinou jednoho hlasu. 23 k 22. 4b. Pro. Proti. Přijato. 5a. Pro. Proti. Přijato. Přijato. 5b. Přijal, pro. Proti. Přijato. 6. Pro. Proti. Zdrželi. Přijato elektronicky celý text, tak jak byl pozměněn. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. A všichni souhlasíme, takže to jsme také přijali. Děkuji a teď se dostáváme k Um, the draft opinion, Mr. Shiklunas, on k návrhu zprávy pana Siklony, rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovní příležitosti a tak dále, poznací číslo 1, pro, proti, přijato, odstavec 2, pro, proti, přijato, kompromis A, pro, proti, takže se podle mě je to přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 4 pro, proti, přijalo, přijato. 4 pro, proti, přijato. 5 udělené hlasování nejprve. První část takes the view that a tak dále, kde pro, proti, přijato, druhá část, that not only a tak dále, pro, proti, drží se, přijato, potenciál číslo 6, pro, proti, přijato, číslo 7, pro, proti, přijato, číslo 8 s ústním eh, návrhem pro, proti přijato, 6 pro, proti, zdrželi se, přijato, odstavec 7 pro, proti, Ten ústní pozměňovací návrh nahradil eh, oddělené hlasování. Je to Souhlasí s tím všichni? Může zpravodaj se k tomu vyjádřit? Je tomu tak? Dobře. Takže teď jsme u odstavce 7 pro, proti, přijato. se na číslo 9, kde pro, proti, drželi se, přijato. 10 pro, proti, drželi se, přijato. A Konečné hlasování, prosím, elektronicky. Ještě odhlasujeme jeden návrh a tím by se měl být u konce. Hlasování je u konce a všichni zase souhlasili. Gratuluji panu zpravodaji. A teď poslední hlasování, které musíme než dopoledne udělat, je stanovisko od Hanse Petra Martina. Kdo je pro kompromis A? Proti? Drželi se. Bylo to těsné, takže to ověříme. Kompromis A elektronicky. Hlasování u konce. Přijato. Jdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 46. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Drželi přijato. Pardon, zamítnuto. Můžeme hlasovat o druhé části. Takže druhá část. Kdo je pro? Proti? Ověříme to elektronicky. Část dvě. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Teď poznací návrh číslo 47. Kdo je pro? Proti? Drželi. Můžeme to ověřit elektronicky, prosím. Hlasovali všichni, hlasování u konce. Zamítnuto. 48 pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, drželi. Přijato. Kompromis B pro, proti, drželi. Můžeme to ověřit elektronicky, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. Přijato. 50. Od pana Ludvíksona, kde pro? Proti. Takže Přijato. Kompromis C. Pro. Proti. Přijato. De 53 pro, proti. Myslím, že zamítnu to, ale ověříme to. Hlasovali všichni. Zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato, 55 pro, proti, moc vás nehlasuje, takhle to ověříme elektronicky. Hlasovali všichni. Přijato. Jedním hlasem. 13, ústní pozměňovací návrh. Také to nahrazuje, to oddělené hlasování? Ne. Nejprve tedy ústní pozměňovací návrh a potom ty jednotlivé části. Takže ústní pozměňovací návrh, kde pro? Proti. Přijato. A teď první část. Pro. Proti. Přijato. Druhá část. Pro. Proti přijato, třetí část pro, proti, přijato, čtvrtá část pro, proti, přijato. Padesát šest je kompatibilní se třináctkou, takže tady zase oddělené hlasování. První část pro, proti, drželi se přijato. Druhá část pro, proti, Přijato třetí část pro, proti. Přijato. Kompromis D pro, proti. Přijato. 15 pro, proti. Přijato. 59, čtyři části, první část pro proti, přijato. Druhá část pro, proti. Ověříme to elektronicky, tu druhou část. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. A to je přijato. Třetí část. Nepro, proti. Drželi Zamítnuto čtvrtá část pro, proti. Přijato 60 pro, proti. Přijato 16 pro, proti. Ověříme elektronicky 16. Hlasovali všichni. Zamítnuto. A teď jsme u 61. Oddělené hlasování první část, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Takže druhá část odpadá. 17 pro. Proti? Zamítnuto 18 pro, proti. Přijato 19 pro, proti. Zamítnuto 1 pro, proti. Přijato 21 pro, proti. Nejsem si jistá, ověříme. Ověříme 21. Hlasovali všichni. A to je přijato. 21 k 18. 22 pro. Proti. Zamítnuto. 23 pro. Proti. Zamítnuto. Dobrý večer. Končím hlasování. Odpadá. 21 na 21. Dva, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24. Kdo je pro? Moment. Ne, ten odpadá. 25 ve třech částech. První část, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Má teď smysl jít na tu druhou část? Pan zpravodaj? Já myslím, že bychom měli přejít ke třetí části, protože druhá část je vlastně pryč. Takže ta odpadá spolu s první a teď třetí část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 27. Ten je slučitelný pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměvací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část tudíž odpadá. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 36, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 37, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 odpadá, 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, drželi se schváleno. 41 kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že tež schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování a 42 pro a nikdo nebyl ani proti, ani se nezdržel. Můžeme poblahopřát zpravodaji. Eh, Hans-Peter Martin si přeje slovo jenom na okamžik. Já bych vám všem chtěl poděkoval za velice nezaujatou a eh, konstruktivní spolupráci. Konkrétně sekretariát odvedl vynikající práci za nesmírně krátkou dobu. Mnohokrát děkuji, děkuji všem a vrátíme se sem odpoledne. Budeme